safi k tomuto dokumentu který je příkladem že parlament kráčí kupředu. děkuji mnohokrát paní kolegyni roithové a nyní dávám slovo panu kolegovi mikoláškovi.